z Evropského parlamentu tak eh, vyšleme velice jasný signál komisi, kterým směrem chceme eh, jít, jít v budoucnosti, co se týče energetické politiky. Děkuji. Děkuji vám, pane eh, Bencene, děkuji kolegové. Tato koleg- debata je tedy uzavřena a hlasovat se bude zítra. A nyní postoupíme eh, a budeme hovořit o zprávě Ani Weisgerberové. Jde o rušení směrnic eh, týkajících se metrologie a prvním řečníkem je paní Weisgerberová. Takže měli bychom počkat, až eh, si komisař, až se komisař posadí.

stínovým zpravodajům a všem spolupracovníkům, kteří se eh, zasloužili o tento skvělý výsledek. Eh, bez konstruktivní a otevřené spolupráce jak eh, s komisí, tak s belgickým předsednictvím by se nepodařilo tento dokument zítra uzavřít. Jistě si umíte představit, že jako zpravodajka opravdu jsem velice spokojená s tímto výsledkem. Zrušením celkem osmi směrnic, které jsou zastaralé, se nám podaří udělat další krok směrem ke snižování byrokratické zátěže v Evropě. Zajímavé na těchto směrnicích je také to, že zastaraly proto, že jsou za, Eh, nahrazeny mezinárodními normami, které odpovídají nejnovějšímu vývoji technika, eh, techniky. Úprava ze strany eh, evropských států je také byla zastaralá a proto se stala nadbytečnou. Když se snažíme dojít blíže k našemu cíli, že do roku 2012 chceme mít o čtvrtinu méně byrokracie, musíme s tím začít. A Eh, kolegovi z, ze skupiny pro odbourávání byrokratie, byrokracie eh, Edmundu Štajbrovi chci říci, že, mus, že slova také musí eh, být následována skutky. Často je tedy problém hlavně v detailu. To nám ukázala práce právě na těchto směrnicích. Směrnici směrnice eh, o eh, vodoměrech na studenou vodu, o lihoměrech, o závažích, o měřidlech tlaku vzduchu, o měření objemové hmotnosti obilí, o kalibraci nádrží na plavidlech, jsou Eh, nahrazena modernějšími eh, pravidly eh, a nástroji. Tyto nástroje se stále méně používají, zastaraly a proto je také možné se zbavit příslušné právní úpravy. Nebude, mít, nebude to mít žádný negativní vliv na fungování vnitřního trhu ani na důležité úrovně, kterých se nám podařilo dosáhnout. I přesto rada dlouho tuto aktivitu blokovala, ale v rámci trialogu se nám podařilo dosáhnout slušného kompromisu a to dokonce v prvním čtení, což je výjimkou. Obsah eh, našeho, eh, naší dohody je to, eh, tedy, že jedna směrnice měření objemové hmotnosti na nádržích na plavidlech bude okamžitě nahražena a potom směrnice MID, na které Eh, teď pracuje komise, už je uzavřena. Nový eh, návrh eh, na MID předloží komise do konce dva, dubna 2011. A my se musíme zaměřit na to, které části té staré směrnice je třeba ještě ponechat v platnosti a převést do MID. Eh, pakliže členské státy se budou domnívat, že jednotlivé aspekty těch směrnic budou ještě potřebné, třeba z hlediska ochrany spotřebitelů, ku příkladu o eh, eh, měřidlech tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidlech, tak ty se převezmou. Eh, to tež bude platit i pro zbylé směrnice. To je signál, že Evropa to myslí vážně s odbouráváním byrokracie a že eh, jsme rozhodni vytvořit trvale udržitelnou rostoucí ekonomiku. Já jsem hrdá, že i Evropský parlament může přispívat k odbourávání Eh, byrokracie a ke štíhlejší právní úpravě. Závěrem dovolte ještě několik slov k těm takzvaným korelačním tabulkám. To jsou tabulky, které by měly vypracovat členské státy eh, k dokladování toho, jak prováděli tuto směrnice. My jsme se eh, na tom dohodli, i když jsme bojovali pro ostřejší formulaci v budoucnosti, konference předsedů se o to také zasadí dále a je to také další eh, úspěch, za který, eh, pracuji, eh, za který děkuji i spolupracovníkům s těmým zpravodajům. Děkuji vám a nyní pan Tajany má slovo. Děkuji, pane předsedající. Úvodem bych rád poděkoval paní Weisbergerberové Eh, která skutečně odvedla dobrou práci na tomto složitém návrhu, který byl i předmětem dlouhých diskusí. Její práce rozhodně nebyla jednoduchá. A to, že se dospělo k dohodě v prvním čtení, je tedy opravdu úspěchem. Spravodajce se podařilo najít skutečně takovou vyváženou cestu. Toto rozhodnutí je významnou etapou eh, zjednodušování právních předpisů a v rámci tvoření inteligentních právních předpisů. To eh, musí být neustále naším cílem. Komise s tímto cílem zcela souhlasí i komise se zajistit neustále lepší právní předpisy společenství. A proto tedy budeme rušit osm zastaralých směrnicí o metrologii. Mimo jiné i ty nástroje uvedené v těchto směrnicích jsou také zastaralé je dnes třeba hledat efektivnější náhradní produkty, o kterých se ovšem ty dosavadní směrnice nezmiňují. Některé členské eh, státy eh, by chtěly, abychom se řídili více mezinárodními normami, které upravují už většinu produktů, které dnes známe. Členské státy by tedy dnes měly opřít své právní předpisy právě o mezinárodní normy. Smlouva eh, o EU vyžaduje, aby se vzájemně uznávaly eh, výrobky, které jsou uznány v nějakém jiném členském státě. Komise souhlasí s tímto kompromisem, který byl schválen mezi v prvním čtení a podle tohoto kompromisu do července 2011 by eh, se Eh, tedy jedna z prvních chtěla zrušit a zbytek do prosince. Komise je připravena zabývat se argumenty ve prospěch harmonizace eh, v rámci legislativního postupu. K těmto argumentům se ještě dostaneme do konce dubna příštího roku a případně připravíme legislativní návrh, který bude v souladu se zásady inteligentních právních předpisů. Děkuji. Eh, paní má slovo. Děkuji, pane předsedající Já chci vyslovit svou plnou podporu paní Weisgerberové a myšlence zrušit osm směrnic v oblasti metrologie. Zvláště vítám její návrh poskytnout členským státům dostatek času k hodnocení eventuálních dopadů tohoto zrušení. během práce na revizi směrnice eh, MID. I když sdílím přání lepší právní úpravy a snižování byrokracie, což patří k Lisabonské strategii, je také důležité umožnit členským státům dostatek času, aby se přesvědčili o tom, eh, že až dojde ke zrušení směrnic, aby nenastalo nějaké právní vákuum. Tímto způsobem budeme moci uklidnit některé členské státy, které se obávaly, že nebude dostatek času na provedení té nové legislativy, ke které musí přijít okamžitě po tom zrušení. Tady máme dobrý kompromis mezi stanoviskem komise, která chtěla prostě směrnice zrušit a je proti jakékoliv nové právní e, úpravě v této oblasti do té doby, než e, vstoupí v platnost MID a mezi kritickými postoji členských států. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji také paní Weisgerberové za skutečně kolegiální spolupráci, ke které zde došlo. Za svou frakci chci říci, že já nejsem tak nadšená eh, ze zrušení těchto osmi směrnic, protože skutečně existují některé zastaralé měřící nástroje, eh, jejichž úprava eh, nebo se dá zrušit, ale z diskusí vyplynulo, že skutečně ďábel vězí v detailu a proto také došlo k problémům. Nebylo lehké zjistit, jaká cesta bude nejlepší. Moje frakce bude souhlasit s tímto kompromisem, protože nás Evropská komise eh, uklidnila, že se to vše zkoumalo a tam, kde to bude nezbytné, že tyto měřící nástroje se dostanou do té nové směrnice MID, tam, kde to bude nutné. A z toho také tady Vycházím, že tento úkol bude eh, tedy zvládán velice vážně a za této podmínky jsme slíbili, že s tímto kompromisem budeme souhlasit, že pro něj zvedneme eh, ruku, že toto vše bude tedy ještě eh, podrobně proskoumáno. K těm korelačním tabulkám chci říci, že akceptujeme tuto měkkou formulaci, která se do textu dostala, ale je to jeden z posledních dokumentů, kde toto budeme akceptovat, protože nám skutečně jde o to, aby eh, nové evropské právní předpisy, které také odsouhlasí členské státy, se také daly realizovat a provádět tak, aby to skutečně bylo prováděno správně. A to můžeme ale přeskoumat pouze, až získáme tyto informace. A ty informace získáme z těch korelačních tabulek a na tom budeme na každý pát ještě pracovat. Děkuji. Děkuji. Eh, pan Purzoj. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já chci eh, spolupracovat, eh, pogratulovat zpravodajce a všem kolegům, kteří se podíleli na tomto úkolu, i když zpočátku to vypadalo jako, na, jako velice náročný technický úkol, výsledek je dobré je nutné zjednodušit aký komunitár zrušením těch směrnic, které už nejsou používány eh, díky technickému pokroku a užívání mezinárodních norem. Eh, přístup komise je rozumný. Když bude fungovat zásada vla... vzájemného uznávání, volného pohybu a nebudou přestávky, pře- překážky, není překážek proti tomu, eh, aby členské státy toto přijaly. Ale zrušení směrnic by neměl vést ke novým eh, překážkám volného pohybu a k novým byrokratickým překážkám. Musíme také zajistit, aby nedošlo eh, k nějakým mezerám eh, mezi zrušenými směrnicemi a před vznikem směrnice o nových měřících nástrojích. Ve výboru IMCO se hovořilo o možnosti aby nová směrnice pokryla eh, tedy ty staré a především nové eh, měrné přístroje. Členské státy dostaly více času na to, aby zjistili, jestli zrušení starých směrnic nepovede k právní nejistotě. Komise také zjistí, jestli měřící přístroje, které spadají do působnosti zrušených směrnic, by se neměly dostat do působnosti MID. Vzhledem k tomu, že horizontální rozhodnutí padlo také, co se týče eh, korelačních tabulek. Jako stínový zpravodaj ALDE eh, doporučuji schválit tento text v prvním čtení. Děkuji. Děkuji a nyní paní Rýle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za dobrou spolupráci, také stínovému zpravodaji. Mohu to zestručnit, všechno bylo i řečeno, naše frakce bude podporovat tento kompromis. Vycházíme také z toho, že komise při revizi bude mít kritický přístup. I my samozřejmě podporujeme aby tento sice kompromis byl nalezen v rámci srovnávacích tabulek, ale tento kompromis je omezen v určité době, takže rada musí výrazněji zareagovat a tady nesmíme činit ústupky. Členské státy musí být prověřeny a proto potřebujeme nezbytně tyto srovnávací tabulky. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní pan Kožušník na dvě minuty. Děkuji, pane, pane komisaři

zprávu o metrologii. Je to velice technický text, který zde čeká na hlasování už několik měsíců. Ta zpráva prošla výborem poměrně rychle v březnu, ale e, vzhledem k potřebě dosáhnout e, dohody e, mezi 27 členskými státy to chvilku trvalo. Problém spočívá v tom, že komise ještě nepřišla s návrhem směrnice o měřicích přístrojích, která, která nahradí ty rušené směrnice. Já chci kritizovat komisi za nápad zrušit osm směrnic eh, bez toho, aby přišla se svým vlastním návrhem na revizi MID. Tím pádem ignoruje požadavky jak průmyslových oborů, tak občanů. A někteří kolegové se příliš obávali toho, jak zareagují členské státy. Naštěstí evropské podniky a i průmyslové odvětví ukázali, že rozhodně nedojde k žádné katastrofě, když se podaří směrnice zrušit. A právní úprava, kterou jsme vytvořili, ta byla nezbytná, aby bylo možné mít v Evropě dynamický trh. Je obtížné pro podniky potýkat se s tak obrovskou vlnou byrokracie v Evropě a překonávat všechny ty překážky.

Děkuji a nyní předseda tohoto výboru, pan Harbour. Pane předsedo, já zaprvé chci uh, také poděkovat Aně Weisgerber která eh, je věrnou členkou našeho výboru a má za sebou řadu eh, takových technických zpráv, vždycky vypracovala velice eh, pečlivě. Když se pustila do této práce, což bylo těsně po volbách loni, všichni jsme se domnívali, že to, co na první pohled vypadá jako velice jednoduchý návrh komise prostě zrušit eh, zastaralou legislativu a že se to zvládne eh, poměrně rychle a bez nějakých dlouhých debat, myslím, že doba, eh, kterou to zabralo a relativní složitost tohoto úkolu ukazuje, že deregaluce, deregulace a omezování byrokracie není nic jednoduchého. Je samozřejmě jednoduché eh, mluvit frázovitě o deregulaci, ale eh, v reálném životě vždycky se najdou lidé, kteří tu regulaci chtějí ponechat v platnosti. My jsme si začali proto eh, uvědomovat, jaké problémy to může způsobovat v řadě zemí. Eh, v zemí, které eh, měří váhu lodí, používají lihoměry a tak dále. Všechny s tím mají problémy. A já nechci hovořit o hodnotě tohoto návrhu, protože v zásadě na, za několik měsíců budeme mít alternativní návrh, který také vlastně toto způsobí, že to bude zastaralé, ale komise by eh, měla eh, se více zabývat eh, dopadem, hodnocením dopadů předtím, než přijde s takovými návrhy. Myslím, že bychom bývali se tomu měli věnovat déle, kdyby to bývalo šlo. Takže byl to úspěch našeho výboru, byl to ovšem kvalifikovaný úspěch a je potřeba si z něj vzít poučení. Děkuji a nyní pan Kelly v rámci Catch the Eye. Já také vítám návrhy zpravodajky. My eh, dnes žijeme v menším světě interakce mezi lidmi je intenzivnější a to bude pokračovat stále více i v budoucnosti, takže čím více harmonizace eh, v měřících nástrojích, tím lépe. Já rozhodně vítám zrušení směrnic v oblasti metrologie a snížení byrokracie o 25 Někdy eh, podceňujeme schopnost lidí se adaptovat. Podívejte se na moji zemi, jak my jsme se adaptovali na eura a centy a teprve v nedávných letech jsme se vzdali eh, mil, co se týče eh, eh, měření vzdálenosti, přešli jsme na kilometry. Lidé to prostě všechno zvládnou a je to krok správným směrem, takže znovu děkuji. Pan komisař má slovo. Grazie, Děkuji, pane předsedající. Děkuji také všem, kteří vystoupili v rozpravě. Myslím, že tato rozprava ukazuje, že eh, snaha o zjednodušení právních předpisů vás zajímá. Chci ještě jednou zdůraznit výhody, které přináší tento návrh. Jsou to výhody pro spotřebitele, pro výrobce i pro eh, úřady členských států. A abych zareagoval na paní Gebhardt, tak řekl bych, že komise je připravena provést všechny potřebné studie, eh, tak, aby se zvážily argumenty ve prospěch harmonizace, a to do dubna 2011. Pan Rossi už tedy odešel, ale kritizoval tady komisi Škoda, že když kritizuje, tak si nechce vyslechnout odpověď, ale to říkám jen tak mimochodem. Ale připomněl bych, že existuje společné prohlášení Rady parlamentu a komise v souladu s článkem 25 směrnice 2004-22 o měřících přístrojích Komise v tomto článku je radou a parlamentem vyzvána, aby se vyjádřila k používání směrnice a aby případně předložila legislativní návrh. A to je právě to, co chceme učinit. Na začátku svého vystoupení jsem už řekl, že toto prohlášení samozřejmě dodržíme. Děkuji tedy, pane předsedající, a děkuji i poslancům za jejich podporu. Pokud jde o korelační tabulky, tam plně souhlasíme s parlamentem. Děkuji. Děkuji a nyní paní Weisgerber. Děkuji srdečně kolegům a kolegyním za tyto velmi cené příspěvky dnes večer. Zítra po hlasování se musíme podívat na budoucnost. Samozřejmě je teď napínavé vědět, zda komise skutečně koncem dubnu, dubna předloží návrh a pak eh, samozřejmě bude nutné opravdu zrušit eh, eh, tyto směrnice. Samozřejmě nesmí zde vzniknout nějaké legislativní vákum, paní Gebhardt. A Myslím si, že je také důležité zmínit, že členské státy budou povinni také dokázat výrazněji, proč a které aspekty by měly zůstat zachovány, protože pouze pak budeme potřebovat eh, evropskou regulaci. Také uvidíme, jak dopadne internetová konzultace která půjde od 6. září roku 2011. Tam se budou účastnit firmy a příslušní subjekty. Také u těch stávajících směrnic jsem se dotazovala těchto subjektů, zda se tyto měřící přístroje ještě používají, například u lihoměrů a bylo mi řečeno, že tyto přístroje již vůbec nejsou používány. Takže na to se musíme konkrétně podívat. A pokud se chceme přiblížit tomuto cíli v roce 2012, mít tedy 25 méně byrokracie v Evropě, musíme se snažit a já jsem samozřejmě ochotná na tom ještě pracovat. A na závěr, co se týče těchto srovnávacích tabulek, momentálně se jedná o kompromis, ale v budoucnosti také vyzvu členské státy, aby se zavázali, aby vypracovali tyto tabulky, protože jde o jednotné používání v celé Evropě. Děkuji. Uh, děkuji, vážení kolegové, děkuji panu komisaři, děkuji všem. Rozprava je uzavřena, hlasování proběhne zítra. Dalším bodem na pořadu jednání